Nyní téma Sýrie. A týká se to eh, situace některých eh, některých eh, ohrožených skupin obyvatelstva. A nejdříve dostane jako slovo jako jeden z autorů pan Bělan. Děkuji vám, pane předsedo. Situace v Sýrii se nezlepšuje a zahynulo již 150 tisíc lidí. Dále máme Eh, důkazy o tom, že vláda proti vlastnímu obyvatelstvu používá zbraně hromadného ničení. O Sýrii debatujeme a není to poprvé. Je třeba skutečně trvat na odstoupení z kompromitovaného režimu eh, Bašara Asada. Eh, znepokojují nás zejména případy zacházení s křesťany. Eh, v minulém roku eh, zemřelo zhruba 12 představitelů těchto menšin a dá se říci, že v Homsu a v Alepu eh, například došlo k úplnému exodu křesťanů. Ještě jednou znovu odsuzuji činnost syrského režimu a toho, jakým způsobem se chovají vůči křesťanům je třeba, aby mezinárodní společenství zabránilo dalšímu krve prolévání. Blízký východ je v sousedství Evropské unie a země, eh, které pomáhají eh, lidem ze Sýrie, například Turecko eh, a další, jsou našimi spojenci je důležité, aby se mezinárodní společenství zasadilo za ukončení hadebné diskriminace a také, aby se tento nesmyslný konflikt konečně vyřešil. Víme, že otec Franz van der Lucht eh, se rozhodl eh, zůstat ve městě a byl zavražděn. Viníci musí být odsouzeni nezávislým soudem. Děkuji, pane kolego Bělane. A nyní pan kolega Belden na dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Otec Franz van der Lucht jež není mezi námi, již nežije s chudými ve městě Alms. křesťanská komunita eh, v Syrii se čím dál tím víc zmenšuje. Tento člověk eh, byl eh, zavražděn přesto, že vedl tak neuvěřitelný boj a tento neuvěřitelný Eh, způsob života. Byl to nezávislý křesťanský duch, který žil a bojoval v této eh, zemi a myslím si, že se můžeme poučit hodně, když se podíváme na jeho život na počátku. Spirály násilí viděl toto obrovské, obrovskou hrozbu eh, mm, salafis, ze strany salafistů a já si myslím, že Evropané jsou částečně odpovědní za to, k čemu tam dochází. I v usnesení by to mělo být zmíněno a v usnesení se rovněž nehovoří o tom, jak došlo k tomu džihadistickému útoku eh, v, v, eh, na severovýchodě, v Kasau Town. Eh, nehovoří se tam vůbec o zapojení ze strany Turecka v těchto útoků na arménské křesťanské obyvatelstvo místní oblasti, ti, kteří přežili Arméni, kteří přežili genocidu na začátku 20. století musí opět utíkat ze svých domovů. Žádám, aby došlo k mezinárodnímu vyšetřování role Turecka v útoku na Kasáb a myslím si, že bychom skutečně měli aktivně požadovat o toto vyšetřování. Turecko je kandidátskou zemi pro vstup do Evropské unie, ovšem často se obávám, že je zde určité tabu, pokud jde o útoky nebo pokud jde o obvinění Ankary v těchto souvislostech. Děkuji, Děkuji a nyní má slovo pan posled, jedna minuta. Pane předsedo, Vzpomínáme dnes na křesťanského mučedníka pro lidská práva eh, France van der Lukta, ale také eh, nesčetné oběti, eh, které dosud zahynuli. A vidíme, že tady jsou dva obrovské mlínské kameny. Na straně jedné nelidský režim Asada a na straně druhé ta část opozice, která chce vytvořit fanatický pseudoboží stát. A e, mezi těmito mlínskými kameny e, e, se ocitají různé menšiny syrského státu, v neposlední řadě i křesťanská menšina. A my, Evropané, se musíme zasadit o moderování dialogu, o rozlišování mezi tou částí opozice, která usiluje o svobodu a tou, která zneužívá svobodu svobody, aby vytvořila nové tyranství. Musíme ale mluvit s těm, i s těmi z stávajícího režimu, kteří jsou připraveni k eh, pokojnému přechodu moci. A na tomto místě bych chtěl poděkovat paní kolegyni de Kaiser za velmi dobrou spolupráci v této věci, tedy v tématu Sýrie a také ve sepsání této zprávy. Děkuji. A nyní má tři minuty paní de Kaiser. Merci, monsieur le président Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. To je již počtete v letošním roce, když hlasujeme o usnesení, která se týká Syrie. Ženeva 2 selhala, eh, opozice je fragmentována, dochází zde k totálnímu selhání celého režimu a já si myslím, že bohužel další usnesení asi pravděpodobně nezlepší život eh, Syřanů ale i přesto chceme mít toto usnesení, protože nic není horší než odvracení zraku před těmito šílenými záležitostmi. My samozřejmě bojujeme a odsuzujeme to, že se mizí lidé, kteří bojují za lidská práva, je zde netolerance vůči projevům ehm, vyznání, z projevu a tak dále. Ano, eh, víme, eh, že Razan Zaitun, která je jednou z hlavních aktivistek, která se rozhodla opustit, musela opustit tuto zemi, zemi a dokonce došlo k jejímu útoku i s jejím manželem a jejími dětmi. Peder Patre Paulo, eh, otec, který zde pracoval v roce 2005-2008, já jsem ho tam potkala a potkala jsem ho ještě jednou i v Evropě, když požadoval pomoc pro povstalce a který se i přes obrovská rizika opět vrátil do Syrie. Dále samozřejmě myslím na otce Van der Luchta, který se rozhodl zůstat společně s křesťany i moslimy Omse eh, ve městě Oms a který umřel jako mučedník. Mezi za jmény tě, těchto lidí jsou kvality výjimečných lidí, mužů, žen, kteří položili své životy za demokracii, za svobodu, za, za tento projev povstání již od roku 2011. Je to opravdu obrovská tragédie. Tito lidé se rozhodli sdílet šílený osud místních obyvatel. Od roku 2011 došlo ovšem k velikým změnám. První záležitost. Jednak je to persekování útoky na etnické a náboženské menšiny. Ano, i e, místní režim to bohužel podporuje, e, zároveň i vnější e, tlak dochází zde opravdu k obrovské válce, k negaci, k potlačování Eh, náboženských pocitů. Je to, šílená, je to šílenství, které například v Malule vedlo k různým aktům. Já jsem nedávno navštívila Syrii a navštívila jsem rodiny obětí. Slyšela jsem jejich svědectví, které se týkaly útoku. Malula to byl strategický bod mezi Damaškem a Omsem, ale zároveň je to symbolické křesťanské město, kde se dokonce mluví aramejským jazykem. Dále je to Kesabe, další další místo nesmírně strategické. Nešlo pouze o vojenskou operaci na mm, opět útoku na křesťany. A další záležitost to je eh, přítomnost teroristických skupin, nesmírně kvalitně organizovány džihadisté, kriminalisté, kteří ve jménu islámu zabíjejí menšiny, jsou zde opravdu um, mm, zajatci tohoto režimu, který je nejenom, že nechrání, ale persekvuje, je to šílené delirium džihadistů, kde opozice um, ano, Mm, bohužel nemá dostatek sil, aby se tomu postavila. Jsou zde teroristické sítě, které využívají tento chaos války, aby se implantovali v celé této zemi a představují obrovskou hrozbu pro celý region a pro celou Evropu. A hm, financování to, je, těchto skupin vyvolává veliké otázky. Všechny menšiny zde trpí touto válkou jako občané a zároveň jako cíle náboženských útoků. A proto je naší povinnosti a zároveň povinnosti syrské vlády a celého mezinárodního společenství chránit tyto menšiny. Promiňte, vážený pane předsedo, já bych ještě ráda poděkovala dneska odpoledne všem kolegům, kteří se mnou dělí o, toto velice, o tento velice důležitý moment Eh, v rámci našeho zasedání. Já se opravdu pro mě je privilegiem, že se pan Posel zúčastňuje této schůzky stejně jako já a že toto získalo podporu napříč politickým spektrem. Děkuji paní de Kaiser a nyní má dvě minuty paní kolegyně Šáke. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Eh, končíme tuto, tento funkční období usnesením o e, Sýrie a přitom potřebujeme o tolik více. E, byl zde protiklad mezi e, hrůzou v terénu a také nedostatek přítomnosti poslanců. Musíme si uvědomit, kolik více Evropská unie může a musí učinit na ochranu lidských práv. V podstatě většina Evropanů chce, aby Evropská unie především chránila lidská práva. Více než 150 tisíc zavražděných lidí, více než 6,5 milionů lidí je vnitřně vysídleno a více než 2,6 milionů Syřanů uprchlo do sousedských eh, zemí a zatím eh, není eh, na obzoru konec této hrůzné války. Co jiného potřebujeme k přesvědčení? Než se věnujeme menšinám a jejich ohrožení, etnickým, náboženským menšinám, ale také ženám a dětem, které neuměrně trpí a e, tato, e, tyto menšiny se nacházejí vlastně e, v područí vražedného režimu. Chtěla bych také vznést hold pana otci Francu van der Luktovi, který byl zavražděn 7. dubna 2014. Intelektuálové, aktivisté občanské společnosti a další jsou nadále obětmi eh, těchto hrůz a také nositelka Sacharovovy ceny Razan Zajtunová, která byla společně se svým manželem a dalšími dvěma bojovníky před čtyřmi eh, měsíci unesena a my žádáme její propuštění. Asadův eh, režim zneužívá polarizaci sektářskou pro své účely. Musíme být i my opatrní, abychom neupadli do této pasti a nekonfrontovali jednu menšinu proti druhé. Musíme si uvědomit, že práva lidských, lidská práva menšin jsou eh, eh, neoddělitelně spjata eh, s lidskými právy, svobodou slova a myšlení angažma je vyžadováno od všech zúčastněných, včetně států Perského golfu a Ruska. Ale je ještě dlouhá cesta k cíli, aby všichni žili v míři. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Susa. na eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, bylo zde přijato mnoho usnesení v posledním roce, které se týkají problematiky Sýrie. Samozřejmě, když hovoříme o těch nejzranitelnějších komunitách, na to, že z toho výjímáme nějaké mm, jiné komunity či občany Syrie. Samozřejmě, že všichni tito lidé eh, čelí obrovskému nebezpečí. Potřebujeme poskytnout rozsáhlou pomoc eh, Syřanům. 3 miliony jsou nyní vysídleni v okolitých zemích. Co může udělat Evropa? Co, jak může zasáhnout Evropská unie? Já Osobně se zneklidňuji osudem kurdského palestinského obyvatelstva. Například ne, neříkám tím, že bychom ostatním skupinám neměli věnovat naši pozornost, ovšem podle mého názoru právě tyto skupiny e, trpí takovými útoky, kterým bychom měli věnovat pozornost. Kurdské obyvatelstvo, které žije na eh, turecko-syrských, eh, irácko i hranicích a potřebují humanitární pomoc v šílené situaci, ve které se nachází. Zároveň bychom měli volat potom, aby syrská vláda respektovala všechny menšiny v této zemi. Pokud je o palestinské obyvatelstvo, palestinskou menšinu, žije zde 500 tisíc eh, palestinských uprchlíků kteří najednou musí opustit i Syrii a stěhovat se do okolitých zemí. Mnoho z těchto lidí eh, žije v Libanonu, mnoho eh, syrských uprchlíků, nejenom palestinského původu. To znamená, že humanitární pomoc Evropské unie je potřebná. Poskytli jsme ji, ovšem často se nedostává přímo k cíli bez nedostatku politické vůle. ale samozřejmě i z důvodu určitých politických, politického pohodlí v v uprchlickém táboře Jarmuk například, ve kterém eh, žijí palestinci. Palestinci jsou zde eh, úplně odříznutí od okolitého světa. Na jedné straně eh, proti ním útočí vládní představitelé, na druhé opozice. Je to šílená situace. Děkuji a nyní paní kolegyně Flotre na dvě minuty. Jak už bylo řečeno, vážený pane předsedo, ano, v podstatě všechny skupiny eh, v Syrii jsou zranitelné po té, co Assad a jeho režim se rozhodlo potlačovat veškeré demokratické aspirace eh, svých lidí, všechny komunity, veškeré skupiny místních obyvatel jsou ohroženy, jsou opravdu, eh, žijí v šíleném násilí, v této spirále násilí 150 tisíc lidí, kteří zemřeli, 2 miliony uprchlíků, 3 miliony vysídlených a tak dále Sýrie, čili skutečně je to šílená, šílená válka ze strany Asada, útok na nemocnice, dokonce i na pohřeby, na uh, lidová schromáždění, opravdu represe ve všech směrech, dokonce zneužití chemických zbraní. V současné době masivně dochází opravdu k útokům, které jsou, eh, které, eh, které využívají zbraně TNT. Opravdu dochází k hrozným útokům v Alepu na místní obyvatelstvo, například i tři mezinárodní prokurátoři v lednu hovořili o masivně neustálem mučení, využív eh, repres, represím tomto režimu, který je v podstatě takovou um, eh, mašinérií, která ohrožuje všechny společenstva, komunity i tím, že dochází k tomu, že různé paramilitantní sekt, sektářské skupiny, džihadisté, kteří se zde e, rojí jako houby po dešti. Všechny komunity, e, Aramejci, Asiřané, Palestinci, Turkméni, eh, Zawajisté, křesťané, druité, všechny tyto, všechna tato společenství by mohla být chráněna pouze v demokratické, svobodné Syrii, která bude respektovat různorodost a zároveň základní práva každého jednotlivce. Co by mohla udělat Evropa v současné době? Co můžeme dělat? My musíme prostě spojit veškeré úsilí a podporovat demokratickou opozici, i když je slabá, demokratickou opozici opozici, která v současné době je ochotná jednat a dělá vše proto, aby zde byly aspoň základní služby poskytovány. Děkuji a nyní řečnici jménem frakcí paní Esaja jedna minuta. Děkuji. V poslední dobou se pozornost Evropy obracela zejména na Ukrajinu, ale je eh, dobře, že tuto debatu věnujeme nyní krizi v Syrii. Dnes se eh, mnoho křesťanů po celém světě schází v kostelích, ale bohužel v Sýrii, Homsu a dalších eh, městech žijí eh, křesťané v nouzi a ohrožení. Jak již kolegové předřečníci uvedli, jde o všechny menšiny, které potřebují pomoc a ochranu. Human Rights Rights věnovalo zvláštní zprávu o tom, jak syrská vláda brání pomoci. Například eh, v eh, táboře Salam poblíž Turecku se nachází asi milion obyvatel, které ale museli tábor opustit a Sýrie zabránila poskytnutí pomoci. Děkuji vám, paní Esaja, a nyní má slovo pan Repo, jedna minuta. Arvoisa puhemies, Syriassa jatkuva väkivaltainen konflikti on Děkuji setrvalý humanitární konflikt v Syrii vedl ke katastrofě. Takovouto katastrofu jsme eh, v posledních letech eh, nezažili. Eh, populace v Sýrii se stává z mnoha etnických a náboženských menšin. Především jsou ale ohrožena náboženská společenství. Sýrie, stejně tak jako naše Evropská unie, se zrodila z rozmanitosti a Jedná se nyní o e, celek kulturních a náboženských menšin. Je to e, e, národní bohatství, které bychom všichni měli chránit náboženští a političtí vůdci nesou odpovědnost za potírání terorismu a extremismu a také mm, podporovat toleranci. Evropská unie musí prokázat, že eh, její slova něco znamenají, protože jakkoliv ušlechtilé cíle jsou eh, bezcenné, když chybí skutky. Mezinárodní společenství z politických důvodů nemůže skončit s eh, válkou v Syrii, ale musíme reagovat na uprchlickou krizi toto lidské utrpení musí dostat humánní odpověď. Děkuji. Paní kolegyně Bilbao. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. 150 tisíc obětí, asi 6,5 milionu lidí již bylo interně vysídleno, 2 miliony uprchlíků, etnické menšiny, náboženské menšiny, které jsou ohrožovány, na, jsou na ně prováděny útoky, na palestince, obrovské množství dětí, žen, které se, jsou obětí sexuálního násilí, statisíce dětí opuštěných na ulicích, nechodí do školy a tak dále, dochází k únosům, k vraždám. Toto je stávající obrázek Syrie. Pokud jde o extremistické skupiny i e, vládní zastupitele, musíme zajistit, aby došlo k dodržování mezinárodního právě, došlo k politickému procesu řešení této situace. A v současné době tato země nemá žádné zdroje. Musíme zajistit to, že Um, odpovědní za tyto činy jsou, budou potrestáni. Musíme zajistit ukončení této šílené situace a podporovat dialog akceptování pluralitního přístupu. Toto je jediná možnost, jediná zbraň proti tankům. Například eh, mladý Bask, který, to je další Mm, jenom příklad, jeden příklad za všechny, který nyní mluví paní poslankyně baskicky, čili tento mladý člověk byl une, unešen, je to opravdu situace nesmírně smutná. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Klute, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Já považuji za důležité a správné, že dnes diferencovaně pojímáme e, situaci v Sýrii a kolegyně právě uvedly, že zde je celá řada e, propojení mezi e, Pakistánem a Sýrií. Situace je na mnoha místech dramatická, ale chtěl bych poukázat i na to, že existuje tu či tam i záblesk naděje. Ehm, eh, Kurdové v severní části Sýrii zatím skutečně drží eh, hráz před násilím a vybudovali i demokratickou základní strukturu. A více než jeden milion Syřanů uprchlo do těchto území syrského, pardon, kurdského osídlení, ale tato část je izolována a odříznuta od humanitární pomoci. A na tomu nesmíme při, přihlížet. Tato území hraničí s Tureckem a proto bychom měli zavázat Turecko jako kandidátskou zemi, aby na těchto místech otevřela své hranice a e, umožnila také přísun humanitární pomoci. O to zde chci požádat a tímto apelem se také obracím na tureckou vládu. Děkuji. Děkuji, pane kolego Klute. A nyní následuje pan kolega Griffin, jedna minuta. Pane předsedo, e, to, čím trpí e, menšiny v Sýrii, to je hrozné. Jenomže co s tím? Eh, já jsem byl v Syrii dvakrát a eh, bylo to v době, eh, kdy britský parlament hlasoval proti bombardování Sýrie. A já jsem tam hovořil s křesťany a s uprchlíky, kteří byli vyhnáni ze svých domovů džihadistickými rebely, které Evropská unie de facto podpořuje. Je třeba, abychom eh, zabránili Kataru a Saudské Arábie našim spojencům, aby právě tyto lidi, tyto teroristy sponzorovali. Děkuji, pane kolego Griffine. A nyní má slovo pan kolega Šťastný, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já eh, důrazně podporuji toto usnesení a veškerá úsilí mezinárodního společenství, aby eh, nalezli řešení eh, této ponuré situace v Syrii. Dochází k páchání zločinu a sice oběma stranami tohoto konfliktu. Miliony nevinných lidí se stávají obětmi. 12 tisíc lidí prchá ze Syrie každý týden a již 2,6 milionů je vnitřně přesídlených a 6,5 vysídleno. Eh, tato humanitární krize eh, vyplývá, respektive ústí v největší katastrofu eh, moderních dob. Každý je terčem, včetně nevinných a zranitelných jednotlivců a také etnické a náboženské menšiny jako křesťané. Abychom vyřešili tuto situaci, je zapotřebí řešení politického a vnitrostátního, ale samozřejmě za podpory mezinárodního společenství samozřejmě je nutno nastolit spravedlnost a sice na všech stranách tohoto hrůzného konfliktu. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego Šťastný. A nyní následuje paní kolegyně Senišin. Zdecydowanie. Paně předsedo, eh, rozhodně odsuzujeme porušování mezinárodního humanitárního práva i lidských práv eh, v Syrii a to se týká jak eh, náboženských, tak etnických společenství. Je vidět, že jde o spor náboženství a proto je třeba, aby se v vytváření nového systému v Sýrii angažovali všichni občané napříč eh, vírami a náboženstvími. Eh, důležité ovšem je také eh, postavení občanské společnosti. Měli bychom být naprosto rigorózní, pokud se týče práv eh, žen, eh, práv dětí a zabrání jejich sexuálnímu zneužívání. Evropská unie je povinná poskytnout humanitární pomoc syrskému lidu. A opakuji ještě také výzvu, aby zpráva o situaci Syrie byla předána Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Sanešin, a nyní Catch the Eye. A opět eh, dám slovo jenom některým, poněvadž nemáme čas. Jako první promluví pan kolega Jip. veškeré úsilí, které jsme dělali, abychom zabránili konfliktu v Syrii, vidíme, že to nemá žádný dopad Ehm, Rada bezpečnosti nemá jednotný názor, ehm, dochází téměř polovina eh, obyvatel Syrie již byla vysídlena, vidíme zde 150 tisíc obětí, ehm, lidí, kteří zemdělili samozřejmě nespravedlivě a demokratický svět vůbec nereaguje, dochází pro následování především menšin, křesťanů. Předtím, než vyřešíme celý tento konflikt, musíme bolat potom, aby tyto menšiny byly chráněny, protože pokud Ehm, prostě konečně vyřešíme ten konflikt, tak tyto menšiny již nebudou existovat. Například Aramejci, 2,5 tisíce svědců mluví tímto jazykem v okolí Maluli. Byl jsem tam osobně. Situace je skutečně dramatická, pokud jde o tuto menšinu. A tento jazyk, to je jazyk, kterým prostě hovoří pouze 2,5 tisíce lidí. Je to jazyk z dob Krista. Myslím si, že je naší morální povinností pomoci této menšině. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Gřibe, a nyní pan kolega Segedi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, kolegové, eh, velice, velice smutný z toho, jakým způsobem se Evropská unie staví eh, k, evropskému k syrskému konfliktu. My víme, že eh, my jsme tady nikoli zástupci eh, členských zemí, ale advokáti lidských práv. My víme, že situace je gramatická v Syrii je, jsou desítky tisíc zraněných, eh, jsou zde teroristické organizace jako eh, Hezbollah a tak dále, střílejí každý den, ohrožuje se mír na Blízkém východě, jsou ohroženy všechny možné menšiny. Proto bych si velmi přál, aby Evropská unie dělala více Domnívám se, že Evropská unie se může zasazovat o lidská práva daleko, daleko více a že by to měla dělat. Já už nebudu zasedat v tomto parlamentu, ale přesto bych prosil, abyste byli eh, jednoznačnější. Děkuji vám, pane kolegovi, a nyní ještě pan kolega Sonik jako poslední. Všem ostatním se omlouvám, že na ně nevychází čas. Děkuji vám, pane předsedo. V posledních měsících jsme svědky eh, růstu eh, islamistického extremismu. Eh, množí se případy útoku proti syrským menšinám. Také dochází k násilí, často sexuálnímu vůči ženám a dětem a, a také represím proti například duchovním a aktivistům za lidská práva. Syrská Syrie eh, se hlásí k mezinárodnímu humanitárnímu právu a já proto tedy eh, vyzývám k tomu, aby se zde zakročili. Také chci upozornit ještě to, eh, že dochází k eskalaci konfliktu. Narůstá počet obětí a ukazuje se, že nejde pouze o politickou válku, jde to válka také etnická a náboženská a to je, to znamená utrpení mnoha nevinných lidí. Děkuji vám, pane kolego. Tím končujeme Catch the Eye a na závěr dávám slovo panu komisaři Almuniovi. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Evropská komise vítá toto naléhavé usnesení týkající se situace v Syrii. Především proto, že chceme podpořit existenci těch nejzranitelnějších komunit v této zemi. Situace v Syrii je neustále obtížná tato e, šílená občanská válka e, plná násilí, pokračuje mezinárodní společenství velice jasně řeklo, jaké jsou podmínky, aby došlo k obnově že nevydvě těchto rozhovorů. Ovšem režim připravuje spíše znovu zvolení prezidenta Asada. Rada se v pondělí vyjádřila velice jasně ohledně toho, že to, této volby budou parodii demokracie a nebudou mít žádnou věru věrohodnost. Zároveň ovšem to místní povstání proti Asadovu režimu mm, začíná lákat radikální síly, které využívají teroristické akce proti těm nejzranitelnějším, jak jsme to například viděli v Tasa v, v syrském městě nedávno. Vysoká představitelka paní Aštonová několikrát požadovala to, aby tito ozbrojenci opustili Eh, Syrii a aby externí podporovatel těchto skupin se stáhli. Režim se pod, právě opírá na vnější podpoře, tím se zhoršuje celá situace a my prostě potřebujeme politické řešení, které vzejde přímo z místní úrovně. Musíme spolupráce s všemi zúčastněnými stranami udržet politický proces, politický dialog. Ovšem šílená situace a osud hranu pokračuje. Evropská unie pracuje na všech frontách tak, aby jsme pomohli místnímu obyvatelům obyvatelstvu EU prokázalo vůči postavení v mezinárodním společenství v rámci neutuchající humanitární pomoci. Žádáme humanitární přístup na místě. Rada bezpečnosti OSN přišla z rezoluce 2139, která žádá jasnou podporu uprchlíků, včetně palestinců a zároveň hostitelské komunity v okolitých zemích a podporu těmto zemím, tak aby pomohli těmto eh, Syřanům eh, v této svízelné situaci. Zaměříme naše aktivity na lepší pomoc nejzranitelnějším skupinám, ehm, vnitřně vysídleným uprchlíkům, lidem, kteří jsou v obklíčených oblastech, ženám, dětem, dětem, menšinám, včetně křesťanů, kteří tak jako Rada pro zahraniční věci opětovně se zmínila v pondělí. To jsou právě komunity, na které dochází k neustálým dalším útokům. Vysoká představitelka Aštonová vyjádřila obrovské zneklidnění nad vraždou otce France van der Luta. Mnoho z vás se zmínilo o této strašné eh, tragédii. Byl to člověk, který mm, velice odvážně pomáhal v Homsi mnoha místním lidem a mnoho podobných lidí podobného typu jsou, une, jsou unášení za svou práci ve společnosti, především al a jinými extremistickými skupinami. EU bude neustále volat po odpovědnosti eh, pachatelů a chce, budeme se snažit zajistit to, aby pachatelé eh, zločinu proti lidem lidskosti a porušování mezinárodního práva vůči těm nejzranitelnějším, aby tito pachatelé nezůstali nepotrestáni. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Bylo nám podáno sedm návrhů na usnesení a tím je debata uzavřena. Hlasování proběhne hned po příští debatě a tou je rezoluce o situaci v Severní Koreji a e, začnou opět autoři návrhu a jako první promluví pan